našeho programu, což je zpráva paní Kaufmann týkající se jednotného vzoru víz. A pro zahájení naší diskuse dám nejprve slovo paní zpravodajce na čtyři minuty, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, paní komisařko. Už od roku 1985 existuje jednotná politika víz v Evropě. Navzdory zavedení elektronického informačního systému se však i nadále vyhotovují a potřebují dokumenty v papírové farmě. Ne všechny vízové kategorie jsou elektronicky eh, vyřizovány a také přístup k elektronickým přístrojům znamená, že je třeba ověřovat pravost a tady k tomu slouží bezpečnostní znaky štítků, eh, které jsou stejné ve všech eh, členských státech. Stávající koncept bezpečnosti je však starý více než 20 let a byl jenom dvakrát lehce vylepšen. Experti vyjasnili, že současné bezpečnostní standardy již neodpovídají nejnovějšímu standardu. To znamená, krátce vystavovaná víza už nejsou dostatečně odolná proti falšování. E, v poslední době se objevovala taková sfalšovaná víza. Tady tedy existuje určitá bezpečnostní mezera, kterou teď odstraňujeme. V dnešním hlasování dáváme zelenou pro nový bezpečnostní systém evropských vizových štítků, který musí závazně zavést všechny členské státy. Expertní skupina Evropské komise technická přizpůsobení v posledních letech vypracovala eh, nové postupy v tisku a také další detaily budou stěžovat práci těm, kteří víza falšují. Některá bez, některé bezpečnostní znaky mohly být vystřihovány. Do budoucna již to nebude možné, protože se objevují uprostřed toho štítku. Komise v červnu 2015 předložila svůj návrh, moje zpráva k tomu byla v únoru roku 2016 výborem Libe velkou většinou přijata. V dubnu tohoto roku jsme mohli vstoupit do třístranných vyjednávání s radou a mohli jsme tedy konečně dospět k jednotě. A především mě těší skutečnost, že jsme nalezli právně jisté řešení, abychom umožnili i eh, Eh, Irsku eh, přístup k tomu třeba, že to není součást Schengenu. Eh, já bych si bývala pouze přála krátko, kratší přechodnou dobu, ve které je třeba zavést tato bezpečnost, tyto bezpečnostní štítky. Samozřejmě výroba a rozdělování těchto štítků na velvyslanectví v celém světě stojí své peníze. Přechodná doba je zcela jistě nezbytná. Teď dohodnuto maximálních 15 měsíců je však poměrně dlouhých a to je skutečně to maximum, co jsme mohli akceptovat. Ne, nezbývá než doufat, že členské státy nebudou plně vyčerpávat tuto eh, dobu a co možná nejrychleji uzavřít tu mezeru v zákonu, aby se zavedl co nejdříve tento bezpečnostní štítek na vízech. Na závěr bych chtěla paní komisařko a paní předsedkyně ještě jednou poděkovat všem stínovým zpravodajům ostatních politických skupin za dobrou spolupráci, děkuji rovněž komisi a děkuji i malckému předsednictví protože dosažená jednota ukazuje, že obecnou bezpečnost v Evropě chceme společně zvyšovat a to je dobrý krok. Děkuji mnohokrát. And thank you, madam. Děkuji, paní Kaufmann. A nyní eh, uděluji slovo paní Malmström. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci. Nejprve bych chtěla poděkovat paní zpravodajce za odvedenou práci a samozřejmě také stínovým zpravodajům. Byl to zdlouhavý proces, nicméně významný je zajistit bezpečné cestování a tedy bezpečné eh, cestovní eh, dokumenty je velice důležité. Musíme eh, chránit naše hranice a zajišťovat vnitřní bezpečnost. Pomáhá to také k lepšímu řízení migrace. Vítám tedy dohodu o jednotném vzoru víz. Měli bychom mm, takto zabránit eh, porušování, potřebujeme rychle reagovat a v roce 2000 15 začala komise reagovat. Chtěli jsme návrh pro bezpečnostní, bezpečnější vízový štítek a snažili jsme se změnit eh, eh, prvky vzhledu, abychom efektivně bránili zneužití a padělání efektivní přístup, pokud jde o cestovní doklady a třeba po, polož, povolení k pobytu třeba eh, biometrickými eh, prvky. Já bych chtěla velmi poděkovat Evropskému parlamentu za tvrdou práci. Děkuji eh, zejména paní Kaufmann. Vylepšení bezpečnosti štítků víz, to je velmi nalehavé a my doufáme, že Rada vše schválí velmi rychle, abychom nový jednotný vzor víz mohli brzy zavést. Vylepší to naši vnitřní bezpečnost v Evropské unii tím, že tady, tady budeme mít tento jednotný vzor víc. Děkuji. Děkuji a za výbor Jury Pančambasky jedna minuta. Děkuji vám, paní předsedkyně, kolegové, paní komisařko. Jako zpravodaj za výbor Jury chci, Jury chci poděkovat všem kolegům, kteří spolupracovali na tomto dokumentu v období teroru, kdy je ohrožována bezpečnost občanů. Je třeba zavést eh, jasná opatření zvyšující bezpečnost a proto jednotný formát víz je krok správným směrem eh, v nedávné minulosti došlo k vzrůstu falšování bezpečnostního štítku, protože padělatelé se stávají stále vynalezavějšími a my musíme se postavit této výzvě. Evropská zkušenost s celou řadou teroristických útoků ukazuje, že tady je nebezpečí, že přijdou další. Právě díky falšování dokumentů musíme dosáhnout konkrétního výsledku, situaci je třeba zlepšit. Kontrola na hranicích přitom hraje zásadní roli a jednotný formát víz je správným krokem. Děkuji vám, děkuji. A nyní má slovo pan Coelho za politickou skupinu. Prosím, dvě a půl minuty. Děkuji, paní předsedkyně, vážená paní komisařko Malmström, eh, milí kolegové. Rád bych začal tím, že bych chtěl poblahopřát paní Kaufmanové za vynikající práci, kterou odvedla a vím, že tento můj názor sdílí také kolega Petry Sarvama, který byl stínovým zpravodaj za EPP. V roce 1995, když jsme zavedli typový model VIS, začlenili jsme eh, ho do, začali jsme do komunitární sféry politika, která byla původně vyvinula státy šengenské dohody. Uniformizace víz byla zásadní pro prostor svobodného pohybu. Výzum je vlastně povolení k legálnímu překročení vnější hranice a dává svému držiteli právo, aby mohl pobývat na našem území. Pro šengenský prostor je vnější hranice, i když vlastně právně je to národní hranice, je to vlastně evropská hranice. A my musíme zajistit jejich bezpečnost a autentičnost a proto je to evropskou politikou, proto to musí být jednou z našich priorit. Schengen eh, si vyžaduje soubor evropských politik, které zajistí jeho dobré fungování a zajistí také vzájemnou důvěru mezi eh, členskými státy Schengenu. Schengen je řízení eh, zpráva vnějších hranic, je to společná azylová politika, je to vízová politika, je to návratová politika, je to policejní spolupráce, soudní spolupráce a je to také schengenský informační systém. Eh, samozřejmě je zajímavé, že ta přidaná hodnota šengenského prostoru přivedlo Irsko, který není šengenským státem, k tomu, že, že chce také přijmout toto nařízení. To je určitý signál době, kdy země hovoří o tom, že je lepší být vně našeho prostoru. Tady některá jiná země vidí, jaké výhody má eh, se do našeho prostoru začlenit. Je také velice důležité, že eh, toto výzum je dobré pro boj s kriminalitou a s legální emigrací. V poslední době jsme byli svědky toho, že se padělala víza, což samozřejmě ohrožovalo naši bezpečnost a bezpečnost našich hranic a proto je zásadní, abychom mohli toto dosie mít v rukou právních eh, služeb, komise a rady. A díky vyjednávacímu týmu se podařilo nakonec toto nařízení schválit, samozřejmě také díky podpory malteského předsednictví a já dám mm, blahopřeji k tomuto výsledku a naše hranice budou bezpečnější. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Vážená paní komisařko, nejdříve bych chtěla poděkovat paní Kaufmann a všem stínovým zpravodajům za obrovskou práci, které vedli na tomto tématu, které se přímo týká bezpečnosti našich občanů. Jednotný vízový systém byl důležitý nástroj pro realizaci jednoho z nejdůležitějších aspektů vnitřního trhu, a totiž pro realizaci prostoru svobodného pohybu osob a zboží. Bohužel v poslední době docházelo k čím dál tím většímu počtu případů podvodů a padělání. Proto bylo nutné zasáhnout, abychom zlepšili bezpečnost našich občanů tím, že zavedeme novou podobu víz, eh, která bude 100 vyřešit problémy, které nastaly s dřívějšími modely víz. Bojujeme proti podvodům, proti padělání dokumentů, které bohužel stanovi, zjišťujeme v posledních letech ve zvýšené míře také v důsledku zvýšené migrace. Společný vízový vzor pomůže zabránit případům padělání, což může také na pomoci v našem boji proti nelegální migraci. Proti tomu, aby do našich zemí přicházely neoprávně osoby z třetích zemí, či na našem úsebí neoprávněně pobývaly po doby uplynutí platnosti jejich víza. E, co se týče padělání víz, na to měli velký zájem, zejména skupiny organizovaného zločinu a samozřejmě se takto podporovaly teroristické skupiny. Jednotnost vízového systému a vzoru ulehčí práci e, našim složkám, které chrání hranice a podpoří, k, podpoří vnitřní bezpečnost Evropské unie, protože jsem přesvědčena o tom, že harmonizace vízového systému byla rovněž velice vhodná. Děkuji. Nyní paní Tomašič. Děkuji. Um, moderní technologie zjednoduší postupy nejenom eh, řádným občanům, ale těm, i těm, kteří chtějí zákon eh, obcházet. Eh, Pachatele trestných činů vlastně využívají technologie a jsou o krok vpřed než zákonodárce. Padělání je závažným problémem, musíme ho řešit, proto vítám tento text jako krok vpřed pro ochranu našich hranic a pro rozvíjení spolupráce v oblasti prosazování práva ale to se nesmí dotýkat pouze cizích občanů vstupujících do EU. Mělo by to zahrnovat i občany EU, kteří cestují mimo Evropu. Ne všechny členské státy mají bezvízový styk s USA a to je diskriminace, se kterou musíme co nejrychleji skoncovat. Není možné mít tady e, státy druhé třídy v Evropě. Děkuji, pan Michel e, Dupré. Eh, děkuji. Naše frakce je potěšena vytvořením tohoto společného modelu pro eh, víza pro eh, účastníky třetích, příslušníky třetích zemí. Ano, ono tady jde o falšování Eh, štítků eh, některých víz a proto eh, experti usoudili, že dosavadní design štítků není dostačující a navrhli několik vylepšení. My je podporujeme bez výhrady společně s vámi, paní zpravodajko. Ovšem, Myslíme si a budeme si myslet i nadále, že přechodné období 15 měsíců je Eh, dostatečně dlouhé a až příliš dlouhé za druhé eh, právní eh, záležitosti se tady tahnou dlouhá mě, dlouhé měsíce. Jsme rádi, že nakonec bylo možné dojít k řešení. Ale já bych chtěl se obrátit zejména na komisi a to v záležitosti dvou věcí. Vaším prostřednictvím hovořím k celé komisi, paní komisařko. Myslím si, že začlenění národních víz do informačního systému o vízech by bylo dobrou věcí, abychom bojovali proti padělání v této oblasti a posílili bezpečnost, eh, pokud jde o nelegální překračování hranice. Nemyslíte si, eh, že by bylo na čase, abychom eh, také měli jednotný formát identifikačních dokumentů, protože by bylo dobré, aby ti, vlastně ti, kdo tady cestují z třetích zemí, mají jednotný uh, formát dokumentu, ale evropští občané ještě ne, my máme 27 různých identifikačních eh, karet totožnosti, eh, které jsou eh, zkrátka jiné a proto je tady 27 různých způsobů, jak prokázat identitu a to je ve prospěch, to prospívá všem pachatelům trestné činnosti, kteří toto chtějí zneužívat a využívat, padělat tyto doklady. Děkuji. Paní Zelerona, Valero na dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dovolte, abych eh, nejprve poděkovala paní zpravodajce Kaufmanové a všem stínovým zpravodajům. Tady eh, v této složce nepanovala žádná nejednotnost, byli jsme si poměrně zajedno. 20 let existuje tento systém, ale samozřejmě za 20 let se toho mnoho stalo, rozvinuly se dále technologie a i padělatelé samozřejmě zjednodušovali své postupy, bylo to jednodušší i pro ně. Co se týče zavedení jednotného formátu víz, to už bylo vlastně předloženo v roce 2015. Měl to být pouze techni, měla to být pouze technická záležitost, která by se měla projednat poměrně rychle ale nakonec v neposlední řadě ne. Díky Brexitu se z toho stalo i politické téma. Zásadním problémem jsou padělané štítky. Na to už tady upozornili kolegové padělané štítky obíhající v mnoha zemích, což stěžuje prosazování společné vízové politiky. Nedošlo k žádným podstatným změnám které se v novém nařízení zavádí. Jedná se pouze o technickou změnu přílohy, eh, nedošlo tím pádem ke nějakým vysokým nákladům. Samozřejmě bychom chtěli eh, zamezit padělování, znemožnit ho co možná nejrychleji. Doufám, že dodržíme téma a že nebudeme vznášet celou řadu otázek, na kterou by paní komisařka vlastně vůbec dnes nemohla odpovědět, tedy otázky související s jinými výzvy. Pan Baten na dvě dvě a půl minuty. Děkuji mnohokrát. Existující bezpečnostní znaky jednotného vízového systému v Schengenu byly ohroženy a proto bylo zapotřebí přijít s novými bezpečnostními znaky a zavést je do legislativy, aby se zlepšil jednotný formát víz, o kterém dnes hovoříme. Spojené království není členem šengenského prostoru a tudíž se neúčastní této legislativy. Spojené království má svůj národní systém a díky bohu přístup do šengenského prostoru nezabezpečuje automaticky přístup do Spojeného království. Je dobré, že se snažíme potírat nelegální migraci, ale každý, kdo překročí středozemní moře, stejně překračuje hranice, čili hranice mezi legální a ilegální migrací se stává irrelevantní, eh, protože Eh, převaděči dostávají migranty do takzvané offshore oblasti a tak jim umožňují eh, vstup do Evropy. Mm, máme tady tedy obecně problém v Evropské unii a to je šengenský prostor jako takový, který se stává magnetem přitahující migranty do Evropy a otevře, otevírá to možnosti Eh, aby se oni dostávali do svých kýžených oblastí. Spojené království není členem šengenského prostoru a je třeba je zabezpečit. Náš imigrační systém eh, je v chaosu a jediný indikátor mm, eh, to by měly být pouze čísla, která máme o imigraci. Oficiální číslo bylo 173 tisíc v minulém roce, ale počet eh, totožností, který byl předán eh, v jednotlivých státech, celkem byl 825 tisíc, čili tady vidíme zcela jasnou diskrepanci. Eh, v Německu se počítá s tím, že 6 milionů migrantů přijede do tohoto léta. Eh, Spojené království není tedy dotčeno legislativou a proto my se budeme zdržovat při hlasování. My vám přejeme hodně štěstí při zavádění tohoto systému, protože to budete potřebovat. Now for one and a half minutes, Mr. Obermeier. Eh, na minutu a půl pan Obermeier. Děkuji, paní předsedkyně. Zavedení jednotného vízového vzoru, který bude odolný vůči padělání, je důležité. Žadatelé musí poskytnout veškerá relevantní údaje Eh, státu před tím, než nastoupí svou cestu a musí také zajistit to, že se vrátí zpět. Stát chce v ideálním případě vědět, kdo do něj přichází, což vytváří bezpečnost, kterou chceme, kterou také potřebujeme. Ale v této souvislosti nesmíme zapomínat na otázku, jak vypadá bezpečnost u těch lidí, kteří cestují bezvízově. Ne každý po 90 dnech se odebere na e, cestu domů. K čemu budeme mít takovýto bezpečnostní vízový systém, když politika osvobozování od víz Evropské unie vlastně toto podkopává letos například Ukrajina či Gruzie se mohly zařadit do stále dalšího seznamu zemí, které mají bezvýzový styk. A dokonce i Kosovo a Turecko těmto vstupním kandidátům se přislibuje nějaká takováto možnost. Unie tímto tady naprosto ignoruje veškeré bezpečnostní potřeby a pochyby našich spoluobčanů. Já si myslím, že v budoucnosti to vede k navýšení administrativy, nebo takovýto centralistický systém vydávání víz povede k tomu, že vzniknou nové agentury, nafoukne se byrokracie a to z naší strany pouze odmítáme. Děkuji paní, Děkuji, paní James. Eh, dobré dopoledne. Eh, celoevropská vízová politika tady v podstatě existuje už asi 20 let, ale není už eh, žádným tajemstvím, že to vytvořilo různé hrozby pro občany v Evropské unie. Tady zatím se nedaří zabránit falšování eh, dokumentů. To bylo v různých členských státech eh, zjištěno. Zdá se, že ten současný systém tedy není eh, schopný funkce a bezpečnostní standardy v EU zkrátka nejsou stoprocentně spolehlivé. Je to obrovský problém s nelegální migrací, s hrozbou terorismu a dokonce i můj kolega pan Betten už to tady zmínil a je tedy zřejmé, že teď by se to mělo okamžitě nahradit zajistit bilaterálním eh, vízovým systémem mezi jednotlivými členskými státy a, a důvěryhodnými eh, zeměmi. Eh, a tento návrh tedy tady nepřináší řešení, tady je opravdu nutné to vše zcela zásadně přepracovat. Děkuji. Pan. Je tady modrá karta? Eh, okamžik, prosím. Okay, I think there's a seating issue. Who is wanting to raise the blue card? Thank you, sir. You... Je tady problém s umístěním sedadla. Eh, můžete položit... Paní James, souhlasíte s modrou kartou? Můžete mi prosím říci, kdo eh, má tu modrou kartu? Mně to tady úplně nefunguje. Pan Toila? Ne, nesouhlasím s modrou kartou. Děkuji. Nyní další řečník, minuta a půl, paní Grapíny. Mulțumesc, doamna președintă, doamna comisar. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Samozřejmě, že i já souhlasím se e, změnou nařízení, kde se přináší jednotný formát víz. Je to nezbytné. Spravodajka odůvodnila eh, své stanovisko a my všichni se musíme smířit s tím, že když jsou problémy, jako eh, jsou padělaná víza, musíme přijmout opatření, kterými tomu zabráníme. Potřebujeme mít jednotný formát víz. V tuto chvíli, kdy dochází ke stále více eh, teroristickým útokům, musíme zvýšit bezpečnost a jedno z bezpečnostních opatření je právě zabezpečení víz. Víza musí eh, vycházet z technických eh, norem, tak eh, aby nemohly být eh, padělány a, falšovány. Současný štítek, který se nyní používá, je již zastaralý a my potřebujeme mít jednotný prostor v Evropě a tím pádem také jednotný vízový vzor pro naše občany. Já si myslím, že občané mé země a dalších zemí, které ještě nejsou součástí šengenského prostoru, že by se s nimi mělo zacházet stejně. Myslím si, že po té, co bude toto nařízení změněno, bychom potom měli udělat ještě následný krok a mm, mít tedy jednotný prostor, jednotná víza a jednotné zacházení se všemi evropskými občany. Eh, dvě minuty, pan Ropem. Děkuji vám. Paní předsedkyně, paní komisařko, drazí kolegové, hovoříme zde o dokumentu eh, zavedení bezpečnostného štítku ve vízech. To není příliš kontroverzní otázka. Samozřejmě, že štítky musí být bezpečné a musí být nesfalšovatelné, nepadělova, ne, nemožné k padělkům. A proto eh, je třeba podpořit eh, tu, tento návrh. Ale souvisí to rovněž s bojem proti kriminalitě obecně. Existují technická opatření na jedné straně, která budou dostačující pro zajištění toho, aby ty štítky byly více zabezpečeny, ale na druhé straně Nelze zapomínat na skutečnost, že za dveřmi Evropské unie, ale někdy i uvnitř Evropské unie eh, fungují sítě zločinecké, eh, které padělají dokumenty a velice často eh, tyto sítě se účastní převaděčství a dalších ilegálních aktivit. Musíme tedy mm, posilovat bezpečnost i v těchto aspektech a pracovat na tom, aby partnerské třetí státy s námi spolupracovaly. Je to na nejvýš aktuální otázka, neboť členské státy kontrolující hra, vnější hranice Evropské unie musí obecně být posíleny. Děkuji vám, děkuji a nyní pan Lebreton. Merci, monsieur le président. Děkuji vám mnohokrát. Pane předsedo, je třeba bojovat proti ilegální migraci. Národní kontroly byly nahrazeny kontrolou vnějších hranic Evropské unie, i když víme, že ta je hodně děravá, porózní. Je třeba zlepšit bezpečnost. Co činí stávající prohlášení? Chce nahradit stávající typ víz, která byla snadno padělatelná, novým systémem větší zabezpečení. Proto já budu hlasovat pro eh, toto nařízení. Ale lituji toho, že 22 let se používal vízový model, eh, který byl tak snadno padělatelný. Dnes došlo k pohnutí. Eh, ke kroku správným směrem, ale obávám se, že byste bývali nic nedělali, kdyby Front National nebyl rozhodující silou eh, už tři roky zde v Evropském parlamentu. Děkuji mnohokrát a nyní na minutu pan Sinadinos. Um. Současná situace a vnímání bezpečnosti vlastně vychází z různých i protichůdných teorií. A tady není možné vyjít rozporuplné přístupy. Padělání nesmíme dovolit. Samozřejmě, že se pořád ještě vychází z dohody zemí, které náleží do šengenského prostoru, a, ale um, není to vždy dobrý základ, protože je zde možnost, aby teroristé nebo eh, eh, tady lidé, kteří se zradikalizovali, toto zneužili. Takže situace není dostatečně eh, upravená. A tady v podstatě nejde o stávající nařízení jako takové, jde o to, a, že e, kontrola na hranicích již nefunguje a my musíme proti tomu přijmout opatření. A nemůže to udělat Evropská unie, pouze členské státy e, to mohou udělat řádným způsobem. Další řečník. Děkuji. V posledních let letech se objevily padělané vízové štítky v několika členských státech a um, znamená to, že um, vízové štítky um, dosavadní již nejsou bezpečné. To není žádné překvapení, protože tento formát vznikl v roce 95 v rámci mezivládní vízové spolupráce a od té doby došlo pouze ke dvěma pozměněním a mezi tím se ovšem mnohokrát změnily všechny technické standardy. Tady jde samozřejmě o ochranu našich občanů. Na rozdíl od nařízení o občanech z třetích zemích, které, kteří vstupují do EU, Tedy je to vítaný eh, krok, vítám tento nový návrh, protože eh, stěžuje padělání a brání to eh, více nelegální imigraci. Instituce Evropské unie, ale i obecně instituce budou v nadcházejících letech sehrávat velmi důležitou úlohu, protože země musí spolupracovat. Evropská unie musí eh, bezpečnostní situaci v EU i mimo EU vidět propojeně. Potřebujeme lepší výměnu dat a musíme spolupracovat se zeměmi eh, v našem sousedství. Eh, tady by se to nemělo zabývat pouze v rámci Evropy. Další řečník. Děkuji. Vyprávět evropským občanům, že jednotným výzovým formátem dokážete zastavit terorismus a e, zamezit nelegální imigraci, e, je asi bláhové. Přece nebudeme s evropskými občany zacházet jako s hlupáky. My tady hovoříme o 60 tisících e, osob, které tento rok vstoupily do Itálie a potom zmizely. Eh, takže eh, opravdu dochází k velké nelegální činnosti a Evropa selhává, pokud jde eh, o kvóty. Bylo přislíbeno, že jeden milion nelegálně pobývajících bude navráceno zpět a e, teď se říká, že e, vízový e, formát jednotný je velmi slibný. Evropané očekávání rychlou identifikaci osob, rychlý návrat im, nelegálních imigrantů, takže musíme opravdu na to přistoupit. Děkuji nyní ke HDI a nejdřív má slovo pan Kaputo. Děkuji, pane předsedo. Jednotný vízový vzor, e, ten původní, již je zastaralý, neposkytoval dostatek ochrany před paděláním a to v době, kdy hrozí terorismus. V této době nemůžeme dopustit, aby existovaly mezery, slabá místa v kontrole víz, proto potřebujeme nový jednotný evropský vzor, který bude mít mnohem komplikovanější technická kritéria a složitější design, odolnější vůči padělání. Nemělo by to ovšem vést k nárůstu nákladů pro administrativu a pro ty, kteří si o výzum žádají. V poslední době docházelo skutečně čím dál tím více případů padělání, zejména v některých členských státech, což bylo také potvrzeno příslušnými orgány, eh, které eh, skutečně zjišťovaly, že hm, osoby s takovýmito vízemi existují. Proto potřebujeme mít skutečně dobrá pravidla pro vytváření víz a k tomu musíme přistoupit velmi rychlým způsobem. Děkuji pan Marias, děkuji mnohokrát. Zpráva se snaží zavést reformu jednotného vzoru víz. Jde o to, aby výzum bylo jednotné, mělo jednotný model, abychom se tak vyhnuli padělání. Ovšem Evropská unie na druhou stranu tady otevírá dveře občanům, jako jsou například občany z Kosova, které, kteří již vůbec žádné vízové povinnosti nepodléhají. Kosované mohou svobodně bez víz přijíždět do Evropy, což navyšuje nebezpečí terorismu. My tedy na jedné straně jednu mezeru uzavíráme a na druhou stranu novou mezeru otevíráme. Tady se měří dvojím metrem. Vízová povinnost pro Ukrajince byla také odstraněna. Také může přijet každý, kdo chce. To je politika otevřených dveří. Každý, kdo chce, může přijet do Unie. A my tady tvrdíme, že tu otázku řešíme tím, že zavádíme jednotný vzor víz. Pouze když budeme mít jasné a bezpečné hranice, můžeme se vyhnout problémy s nelegálními přistěhovatci. Děkuji a nyní paní komisařka Jourová. Vážení členové Evropského parlamentu, dovolte, abych vám poděkovala za vaši práci na tomto významném bezpečnostním opatření v minulých letech došlo k, paděla, k vyššímu padělání víz a vízových štítků v mnoha členských státech. Specialisté potvrzují, že tyto stávající bezpečnostní štítky již nejsou bezpečné, protože od té doby, kdy obíhají tedy padělané štítky, je třeba posílit bezpečnostní znaky nových bezpečnostních štítků. A Přitom se propočetlo, že zavedení těch nových bezpečnostních štítků nebude dražší než výroba těch stávajících. Je to jedno opatření, které jakmile bude schválené, bude komise pokračovat v implementaci ve všech členských státech a těch eh, třetích států, které vyjádří zájem na spolupráci. Děkuji mnohokrát a nyní dostává slovo paní zpravodajka. Děkuji, paní předsedo a vážená paní komisařko. Chtěla bych poděkovat všem kolegům a kolegům, které se zúčastnili této rozpravy. Celkově se ukazuje, že velká většina zde v parlamentu podporuje snahu změnit vzor víz udělat ho bezpečnějším a zavést nové bezpečnostní standardy. Jak mnozí z vás potvrdili, je to důležité, neboť jde o to, abychom věděli, kdo přichází do našeho společného evropského prostoru a jak dlouho zde pobývá. A samozřejmě je to také otázka toho, že chceme společně chránit a kontrolovat naši vnější hranice. Podle mě je to důležitý krok. Děkuji skutečně mnohokrát ještě jednou všem kolegům a kolegyním za dobrou spolupráci na tomto tématu. A chtěla bych využít eh, toto vystoupení k tomu, abych vyzvala členské státy, aby výsledek trialogu co možná nejrychleji podpořili, po té, co dnes odhlasujeme, a zejména s ohledem na přechodná období, aby členské státy učinili vše pro to, aby o něch 15 měsíců, které jsou podle mě skutečně, to je příliš dlouhá doba podle mě, aby je nedodrželi, aby zavedli nový jednotný vzor víc rychleji. Děkuji. Děkuji. Tímto končím tuto rozpravu. Hlasovat se bude.